kteří eh, při nás stojí a podpořili nás v těchto těžkých chvílích. And thank you for your words. Děkuji vám za vaše slova. Eh, kolegové, eh, zápis a texty schválené 29. října jsou k dispozici. Máte k tomu nějaké poznámky, prosím? Prosím, máte slovo. Paní předsedající, když předseda, jakožto předseda eh, poslanců za SPD v Evropském parlamentu bych chtěl za náš, za naši socialistickou frakci říci a myslím, že mohu hovořit jménem celého parlamentu, eh, že eh, máme smutek za Helmuta Schmidta, někdejšího spolkového kancléře Spolkové republiky Německo. Byl to velký státník, velký sociální demokrat, velký Evropan. Chtěl bych požádat předsednictvo parlamentu, abychom uctili jeho osobnu eh, na příštím plénu ve Štrasburku, tak abychom se na to mohli připravit. Děkuji vám za pochopení, děkuji vám za podporu. And thank you. Děkuji vám za vaše slova. Kolegové, v souvislosti s přijetím zápisu z 29. října eh, tvrdím tedy, mm, že, jsou tyto, že tento zápis je schválen, jelikož nebyly zde komentáře. Pan Ferhofstadt? Eh, paní předsedající, eh, prosím, mám procedurální připomínku, je možno. Včera ministerský předseda Velké Británie pronesl řeč v Londýnu a také eh, zaslal dopis eh, panu Tuskovi. Změny, o které žádá pan Cameron, jsou důležité a zároveň máme v Unii ještě řadu dalších problémů, které musíme řešit. Jak víte, my jsme žádali eh, od tohoto parlamentu, aby byl pozván pan Cameron a aby nám vysvětlil své požadavky zde před tímto parlamentem, před parlamentem evropské demokracie. A já bych eh, měl otázku na předsedu parlamentu, jak to vypadá s touto pozvánkou panu Cameronovi, aby přestoupil před eh, náš parlament. Děkuji. Ano, skutečně požádáme předsedu parlamentu o informaci k vaší otázce. My víme, že pozvánka byla odeslána a požádáme o aktuální informace. Další procedurální připomínka od pana de Grafa. Mevrouw de voorzitter, een eh, punt ook voor het begin van de vergadering. Vandaag... Paní předsedající, dnes je 11. listopadu a to je den konce první světové války. Um, Byly to strašlivé události v našich dějinách, kdy v mnoha zemích dnešní Evropské unie se eh, uctívá, uctívá tento den. Eh, obávám se, že máme potíže se tlumečením do některých jazyků. Kolegové, prosím, to se vyřeší. Moment. Teď je to v pořádku, takže můžete pokračovat ve svém vlastním jazyce. Já to ještě jednou zopakuji. Je 11. listopadu a to znamená den konce první světové války. Války, eh, která byla strašnou událostí v našich dějinách a stála miliony životů. V mnohých zemích Evropské unie se dnešní den připomíná a je také národním svátkem kdy se tady uctívá památka padlých. A e, přesto dnes zasedáme a mnoho poslanců zde nemůže být, e, poněvadž se chtějí účastnit e, těchto připomínek. Já musím říci, že je mi velice líto, že právě dnes musíme zasedat, mohl to být jiný den. A jinak ještě možná byste jako předsedkyně mohla také vyhlásit vzpomínku na tyto padlé. Thank you for being... Děkuji vám eh, za eh, to, že jste takto pozorně. Eh, kolegové, já myslím, že my vyjádříme svoji účast tím, že jsme si vyslechli vaše slova. Takže když dovolíte, kolegové, já nyní budu pokračovat oznámeními. Nyní máme eh, promítání tří soutěžních filmů. Lux eh, film 2015 eh, právě zahá, bylo zahájeno. Jsou to Mediterrana, Mustang a Urok a můžete je zhlédnout až do 23. listopadu. Můžete také žádat DVD Eh, případně na eh, obrazovkách a máme tam titulky do všech evropských jazyků. Eh, jeden z těchto filmů, Mediterrania, je současně promítána v osmi městech Evropské unie, přičemž režisér Jonas Carpignano se účastní promítání zde v Bruselu. Další oznámení? Omlouvám se, paní Kosta. Děkuji, paní předsedající, chci poděkovat za to, že jste připomněla tuto velice důležitou událost, tedy možnost pro evropské poslance a poslankyně, zejména ty nové, kteří neznali tuto iniciativu, která nyní již počítá svůj osmý ročník, aby se mohli zúčastnit této evropské přehlídky autorských eh, filmů, eh, mladých autorů zejména, Jedná se o mimořádně krásné filmy, které již se účastnily jiných eh, evropských festivalů, jako v Karlových barech, eh, v Benátkách. A eh, Nyní jsou promítány v rámci tohoto festivalu Lux také ve vašich vlastních městech. Jsou to velice důležitá a zralá díla. A myslím, že je krásné to, že ve Štrasburku bude slavnostně udělena tato cena panem předsedou Šulcem vítězi, který námi bude vyhlášen a tím poskytneme skutečně důkaz těmto mladým eh, filmařům eh, našeho zájmu a také chci porotknout, aby lépe se mohly vysílat tyto filmy a aby bylo ostatní sledování, mají titulky do 24 oficiálních jazyků EU. Děkuji vám, paní Kosta, za dodatečné informace. Nyní přejdeme k dalšímu eh, oznámení. Na základě rezignace Pavla Iglesia a Fernanda Mauri Barandiana eh, parlament eh, bere v úvahu to, že v souladu se jednacím řádem byly jejich byly